Herr Präsident! Darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Milí kolegové, zaujměte prosím místa. Jak die am 8. Oktober Zasedání, které bylo přerušeno 8. října, je tímto znovu zahájeno.